Děkuji vám, pane Golniši. Tam is eh, report by Mr. Dudo. Safeguard measure. Pan Duda, bezpečnostní opatření, jsou tady tady ehm, ochrana opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací. Jmenujete hlasování. Zahajujeme hlasování. Everybody voted? Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Dále tu zpráva pana Svobody, to je Evropská umlouva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Nasledující zpráva. Pan Verhofstadt, máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se eh, v první řadě všem občanům, že musím eh, se tady vyjadřovat, pokud jde o tuto žádost o zbavení eh, imunity pana Uspaskyče. On zaslal dopis panu Šulcovi a chci podpořit, aby se vrátilo na právní výbor. Proč? Protože v výbor pro právní otázky. Oni tam Mm, tedy dostali jakési dvě věty ohledně něčeho, co řekl pan Uspaskyč eh, ves, ohledně eh, situace v jeho zemi, ale tyto dvě věty byly zcela vyňaty z kontextu, protože v tom, co on řekl, odkazuje na to, co řekl litevský prezident o právním systému této země. Takže myslím, že to musíme zaslat zpátky na právní výbor, aby právní výbor vyslechl celý záznam a nejenom tyto dvě izolované věty. Tolik má žádost. Dear colleagues, we have a request. Takže kolegové, je tu, ža- je tu tato žádost. Chce někdo se ještě vyjádřit pro? Prosím. Já děkuji. My budeme hovořit o případu pana Uspaskyče. Budeme, tady se jedná skutečně pouze o výroky a to je nesmírně důležitá záležitost. Poslanec Evropského parlamentu nesmí být postihován ani trestán za žádné výroky. Na to se vztahuje imunita. Děkuji vám. Děkuji. Chce hovořit někdo proti této žádosti? Paní Ferrera. Grazie, presidente. In qualità di relatrice di questo... Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako zpravodajka této zprávy bych ráda zdůraznila, že jsme velice podrobně projednávali toto téma v právním výboru. Tady se jedná o chování, eh, které v rámci poslanecké činnosti bylo, se odehrálo. Jedná se o roli evropského poslance, v tomto případě eh, o pana Úspaskyče. Jedná se o zneuctění justice a my nepovažujeme za správné, aby se jeho imunita zachovala, protože toto chování nesouviselo s jeho mandátem a tudíž eh, také nebyl vedle. Tato žádost za ní budeme hlasovat. Kdo je pro? Prosím, zdvihněte eh, ruku, když jste pro. Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Ale... Um. We vote on the... Takže hlasujeme o žádosti pana Frhoštata. Vote is closed. Konec hlasování. It's rejected. Zamítá se. Takže teď o té zprávě, kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dalším bodem je zpráva paní Hautaly a je to žádost o zbavení poslanecké imunity Jeroma Lavrilie. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Další zpráva pana Chrysogonose opět žádost o zbavení poslanské imunity eh, ve vztahu k Janu Skorvin Mike, Kdo je pro? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. Dále zpráva pana Dudy. Žádost o zbavení poslanské imunity Teodorose Zagorakise. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A na ní žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma lepšího fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dalším bodem je žádost o konzultaci s EHSV na téma možného vývoje a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie, kde pro Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Žádost o konzultaci s výborem regionu na téma lepšího fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Žádost o konzultaci s eh, výborem regionu na téma možného vývoje úpravy účastné institucionální struktury Evropské unie. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A následují index zpráva Kora van Nivelhuizen, indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách. Kolegové, Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu v různých částech na, na základě eh, jednotlivých dělených hlasování, která byla... Tečeli budeme hlasovat o textu jako celku, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Prověříme. Velká většina. Konec hlasování. Schváleno. Nyní je úvodní ustanovení 16. Takže když se hlasovalo, tak vy jste vyslovila určitý politický komentář k tomu hlasování. Myslím, že to není na místě. recital 16. Úvodní ustanovení recital 16, jmenovité hlasování, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 2.2. Dvě části. První část. Jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část. Opět mervitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 2, odstavec 2a. Ve dvou částech první část jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část jmenovitým hlasování hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 13, odstavec 1, úvod ve dvou částech jmenovitým hlasováním. První část hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno druhá část, mervitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Článek 15a jmenovitým hlasováním hlasujeme. 14 zřejmě. Konec hlasování. Schváleno. Vyškrtnutí článku 18 jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Hlasování o návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A dávám eh, slovo zpravodaj. Prosím, máte slovo, paní zpravodaj. Funguje to? Paní zpravodajka. Žádám o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení, protože podle článku 61 2 jednacího řádu tedy. Tuto žádost, předkládám tuto žádost hlasování o odložení. Kdo je pro? Odložení. Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A posouváme se k dalšímu bodu, což je zpráva Pedra Silva Perery k financování rozvoje. Odstavec 6, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, chváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, chváleno. Paragraf 8. Odstavec 8 na dvě části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobrá, prověříme. Končím hlasování. Tak je to schváleno. A nyní pozměňovací návrh 1 za 14, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 28 na dvě části. První část Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 30 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro. A prosím, zvedejte paže řádně. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 38 na tři části. První část pro. Proti. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. A další bod pro hlasování. Ano, blahopřejeme zpravodajce. Další bod je zpráva pana Pediciniho o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě odstavec 5, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak, eh, ta druhá část odpadá. Nyní odstavec číslo 6 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, to prověříme. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 15 bod C na dvě části. První část pro. Pro. Proti zdrželi se, myslím, že schváleno. Druhá část pro, pro, ještě jednou pro, prosím, zvedejte ruce, proti, zamítnuto. Odstavec 18. Kdo je pro? Ne. Eh, takže kdo je pro? Pro? Dear colleagues, z rokor. Kolegové, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 47 na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 48 na dvě části. První část. To je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 62 na tři části. První část pro? Proti? Zdrželi se? Druhá část pro? proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. Třetí část, a ta nám eh, třetí část pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 63, bod P, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme. Dobrá, prověříme. Končím hlasování. A je to schváleno. Odstavec 67 bod B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Končím hlasování. A je to schváleno. Odstavec 67 bod C na dvě části. První část to je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme. Končím hlasování a je to schváleno. Odstavec 67, bod F na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 71 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 72 na dvě části. První část pro, proti, Strželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 73 na dvě části. První část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověřit? Dobrá, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Odstavec 79 na dvě části. První část to je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno za odstavce dvojka. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, úvodní bod A B. kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Úvodní bod A I. kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Schváleno. Uvodní bod AAC, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celé rezoluci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Blahopřejeme. A dále budeme hlasovat o zprávě pana de Bakera příležitosti v oblasti zeleného růstu pro malé a střední podniky. Ostavec 7 na dvě části. První část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11 na dvě části, první část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 15 na tři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 29, kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Ostavec 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Končím hlasování. A omlouvám se, je to přijato za odstavcem 32 eh, mezi nadpis. Eh, hlasujeme, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 33 na tři části. Za prvé, první část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno odstavec 34 na tři části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, schváleno druhá část, hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část, to je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 35 na čtyři části. První část, to je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pro proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Schváleno. Čtvrtá část pro proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 36 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 37 na dvě části, první část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 39 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 42, to chcete prověřit? Dobře, druhou část prověříme, 39. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 42, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní bod C na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijde to druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod E, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, bodka na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Schváleno druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. E, bod L na tři části. První část je pro, proti, zdrželi se Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní eh, hlasujeme o rezoluci jako celku. Elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkuji vám všechny za pomoc, všem za pomoc. Tak to bylo pro mě první hlasování. Děkuji vám. Dear colleagues, uh... Přistupujeme k vysvětlení hlasování. První zpráva Kola van a smlouvy indexy Dávám slovo paní Gír. Uh, Děkuji.